nařízení přináší občanům, státům Evropské unie a podnikům, pokud jde o právní jistotu a dohledatelnost. Jak víte, já jsem vždycky postupovala transparentně v této věci a velmi otevřeně. Byla jsem v přímém kontaktu se svými kolegy, Evropskou komisí a všemi aktéry, kterých je celá řada. Pracujeme společně na kompromisních návrzích a doufáme, že dospějeme k dohodě, která bude pozitivní, produktivní a umožní nám dosáhnout cílu Nagojského protokolu. Znovu bych tedy ráda poděkovala kolegům za jejich nadšenou a pozitivní spolupráci a na závěr bych ráda připomněla znovu jak důležitý je tento legislativní nástroj, který právě vytváříme. Rozhodujeme o budoucnosti zachování biologické rozmanitosti a mezinárodní rovnosti ve využívání těchto zdrojů a nesmíme dovolit, aby nějaké odvětvové zájmy tento projekt ovlivnily. Děkuji paní zpravodajce. A nyní budeme mít kolo zpravodajů jako první má slovo kolegyně Gutierrez Cortiles. Chtěla jsem říct následující věc. Za prvé, Sandrine Bellie pracovala s mimořádným úsilím a snažila se přesvědčit nás s velikým nadšením, s velikou vášní o svých myšlenkách. Měli jsme velice otevřenou, významnou diskusi. Ale já se necítím dobře s tímto dokumentem. Proč se necítím dobře? Uh, protože je to dokument, kde pracujeme na prohlášeních, na, nad něčím, co je legální, co není legální. Například hovoříme o, o právu na biorozmanitosti eh, u, u druhů, které ještě nejsou katalo, v katalogu eh, Čili máme tady eh, dost velkou právní nejistotu a mm, já si dělám obavy eh, právě z této situace, protože tady máme velikou nejistotu, ale také můžeme dospět k velké nespravedlnosti. Eh, čili já mám méně žádostí přístup než zelení. Domnívám se, že musíme mít právní jistotu a tudíž upřednostňuji jít pomaleji ale uvědomit si, že na světové úrovni bychom měli udělat takový dokument, kde nebude Evropa jako e, světový šampion, který potom ztratí dech. Čili byla celá řada potom situací, e, které byly vyvolány tímto způsobem. Například způsob, e, případ Indianů. Já jsem vždy hájila právo Indianů derecho de propiedad. Porque no... Na druhé straně indiáni nemají právní kontext, který by je chránil. To znamená, že prostě my tady vyžadujeme, aby fungovala byrokracie, která ještě vůbec nebyla instalována. Když například se odkazujeme na produkt, musí to být legálně zapsáno v takovém stavu, aby to bylo skutečně chráněno. A indiáni toto nemají. A proto je to poměrně komplikováno, abychom to vyřešili jedním dokumentem. Jsou tady kompromisní návrhy, které bychom mohli schválit. Například my nechceme mít nějaký fond, eh, protože nevíme, kam půjde, kdo z něj bude mít nějaké účinky a tak dále, eh, užitek a tak dále. Zdá se, že se bude akceptovat tento kompromis, kde hovoříme o definici toho, co je nelegální. Eh, když nějaká legislativa není dobře eh, rozvinutá, mám obavy z toho něco označovat za nelegální. A proto my jsme spíše proto, i když v tomto případě můžeme dospět k dohodě, abychom vyžadovali katalog od státu na vědecké bázi, eh, dát investiční fondy proto, aby tyto katalogy biologické rozmanitosti mohly být vytvořeny a jít krok po kroku pomalu a konzolidovaně. To je tedy náš postoj. Co se týče dalších bodů, ku příkladu tady máme některé aspekty, o nich se domníváme, že bychom neměli jít do kompromisu a nechat pozměňovací návrhy tak, jak stojí. Protože když se nebude hlasovat o tom pozměňovacím návrhu, eh, naruší se pozměňovací návrhy, které byly schváleny předtím. Bylo včera. Nelíbí se mi, že postupujeme do druhého čtení. První a druhé čtení je demokratickým právem, které dává společnosti čas uvažovat. Když něco prochází pouze prvním čtení, eh, společnost si to nemusí zcela úplně všechno uvědomit. Čili zrušit druhé čtení, to je demokratické právo, které tady vlastně rušíme a nejsem proto. Stále ještě se musíme setkávat a diskutovat. Musíme se také sejít s naší skupinou. Jsou tady určité pochybnosti, včetně pozměňovacích návrhů z mé skupiny, které by měly zůstat mimo. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní kolegyně Pavel Pod za SAD. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za skvělou spolupráci a odvedenou práci. Rozhodně to nebylo snadné. Chtěl bych zdůraznit několik věcí, které se týkají pozměňovacích návrhů a kompromisů, které předložila také paní zpravodajka. Musím říci, že většinu z její koncepce podporuji. Nové využití můžeme samozřejmě podpořit i další následnou aplikaci a komercializaci i definice, to je všechno v pořádku. Také e, podporují systém včasných kontrol, jak ho navrhuje paní zpravodajka, protože to e, může pomoci malým a středním podnikům. Jako součást kompromisu mohu rovněž podpořit koncepci, Eh, fondu pro sdílení přínosů v Evropské unie, i když eh, mohou vzniknout některé technické problémy v souvislosti se součástí evropského rozpočtu, nebo může to být také samostatný fond. Z technického hlediska je to složité, ale přesto je to velice dobrá myšlenka, kterou můžeme podpořit. Rovněž podporuji definice nezákonně získaných genetických zdrojů a jejich výslovný zákaz e, v EU. Tento návrh e, předložili někteří kolegové Dále se domnívám, že některé definice, které se týkají zejména výzkumu a vývoje, eh, by eh, mohly eh, vytvořit určité mezery. Nevím, jestli testování by mělo být součástí výzkumu, to by mohlo být vyčleněno a také souhlasím s vypuštěním tradičních znalostí a ještě s dalšími návrhy, které chtějí přeměnit Eh, toto nařízení Eh, pokud budeme si přát přesun na národní úroveň, tak tu vlastně není potřeba mít evropskou legislativu. Mám určité pochybnosti ohledně katalogu, který navrhuje EPP. Myslím, že trochu přesahuje rozsah působnosti tohoto eh, nařízení. Eh, není to uplatňování Nagojského protokolu, ale je to snaha vytvořit novou legislativu. Obecně bych upřednostil, abychom se drželi Nagojského protokolu co nejvíce, abychom eh, nevymýšleli příliš mnoho nového a abychom zajistili, eh, že se nám opravdu podaří eh, uskutečňovat vše, co bylo navrženo. Je to velice vážné a nepotřebujeme novou zátěž chceme eh, mít nové možnosti eh, pro eh, průmysl a ne zátěž. Děkuji, pane Poci, a dále paní kolegyně Leotard. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik zou allereerst de rapporteur heel hartelijk willen bedanken. Ik denk... Děkuji. Dovolte, abych nejprve nesmírně poděkovala paní zpravodajce, která velice dobře spolupracovala se stínovými zpravodaji. A e, její e, zpráva doznala e, velmi mnoho zlepšení ve srovnání s návrhem komise. Já proto podporuji tuto zprávu. Kolegové předložili velmi mnoho pozměňovacích návrhů, některé jsou velice dobré, ale stejně jako zpravodajka se domnívám, že bychom se měli eh, snažit nalézat kompromisy kompromisy, které umožní, aby to bylo reálné a komplexní. Kdybychom podpořili návrh komise, potom uživatele oživatelům, oživatelé by museli platit za přístup ke genetickým zdrojům, ale to už je obsaženo ve sbírkách a potom toto nařízení by bylo proveditelné, když by šlo o nově objevené genetické zdroje. ty zdroje, které již eh, byly objeveny, se eh, využívají, aniž by bylo nutné eh, platit zemím původu. Zdá se, že to není spravedlivé a v té zprávě došlo k určitému zlepšení. Máme tady určitý rozdíl mezi přístupem a využitím. Já chápu, že zpravodajka hovoří, že jenom u přístupu, ale i u využívání by měl platit předchozí souhlas a e, podmínky, na níž se vzájemně strany dohodly. To znamená, e, že e, dodržujeme duch Nagojského protokolu a právní jistota je velice důležitá. Já to hodnotím trochu jinak než kolegové z EPP podniky, školy, univerzity, botanické zahrady v Evropské unie by měli mít možnost se spolehnout na to, že je všechno na dobrém právním základě. Jsem také proto, abychom posílili due diligence, aby uživatel v dalším průběhu řetězce měl k dispozici veškeré informace, které jsou rozhodující pro sdílení eh, úžitku v rámci tohoto nařízení. A mám ještě krátkou připomínku. Po poslední schůzce eh, stínových zpravodajů myslím, že bychom měli eh, nalézt nějaké řešení eh, pro převádění poznatků, které by, kde by vycházelo z toho, že tradiční znalosti jsou na stejné úrovni jako genetické zdroje. Uh, Měli bychom zajistit, aby země původu obdržela za tradiční poznatky eh, příslušnou úhradu. Mělo by to vést k určitě tému závazku, předbě, abychom zavedli předběžný souhlas a e, dohodnuté podmínky. Věřím, že by se nám mělo podařit dosáhnout kompromisu, protože pokud eh, ne, potom eh, bychom eh, poškodili domorodá společenství. A myslím, že je nutné respektovat duch Nagojského protokolu z roku 2010 a děkuji, že o to eh, usilujete. A nyní vystoupí zástupci jako Krista Klaas, François Grostes. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. Když tady tak sleduje diskusy, tak samozřejmě všichni máme celou řadu přání, která bychom tam chtěli zapracovat, ale musíme zvažovat, že nezačínáme od nuly. Eh, nemusíme eh, všechno odsuzovat, eh, co je také třeba dobré v Evropě. Například zpráva o přístupu k genetickým zdrojům v Evropě nemá zabezpečit pouze zajištění zachování genetických výhod, ale také vytvořit přístup ke genetickým zdrojům. jde o zachování biologické rozmanitosti, ale ne o její konzervování, o umožnění jeho dalšího využívání. Využívají-li se genetické zdroje, tak se nestrácejí. Ti, kteří využívají biologický materiál, by tudíž neměli podléhat zbytečným byrokratickým překážkám e, realizace Nagojského protokolu 1 k 1 v Evropě má smysl, protože tím se umožní také pěstování rostlin v souladu s přírodou došlo k velkému pokroku v oblasti výzkumu, co se týče odolnosti vůči nemocem a tak dále. A to všechno nemůžeme vystavit riziku. Aby, kdyby Evropa se chtěla vydat sama eh, specifickým uskutečňováním Nagojského protokolu, znamenalo by to nerovnoměrné zatížení rostlin. Nechceme žádnou monopolizaci osiv na základě méně celosvětově jednajících eh, firm. Tady nemůžeme vystavit eh, toto nebezpečí a proto je třeba, abychom naprosto jednoznačně také eh, vypíchli postavení uživatele. Například princip zemědělců, eh, který, když mladý zemědělec chce využívat eh, něco pro nějakou rostlinu, nějaké osivo pro své účely, tak samozřejmě může hmm, je třeba zohledňovat článek 4 a ti, kteří využívají privilegium pěstitelů, eh, mají mít i nadále možnost to využívat. A dámy a pánové, kolegyně, kolegové, eh, nemůžeme tady dávat omezování, eh, protože nechceme vytvářet zbytečné náklady a příliš velkou administrativu. Pozměňovací návrhy v tomto ohledu jsme předložili. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní François Grostet. Děkuji, pane předsedo. Já skutečně souhlasím s tím, co říkala Krista Klas. Pokud musíme nutně zachovat to, co biologická rozmanitost představuje v podobě bohatství různých molekul. Zatím máme opravdu velmi omezené znalosti v této oblasti, ještě se tady musíme hodně učit je nutné, že musíme zajistit rovnoměrné rozdělování přínosů a co nejširší přístup. A proto musíme stanovit jasná pravidla, aby využívání těchto genetických zdrojů probíhalo za co nejlepších podmínek se silnou a právní jistotou a aby byla zajištěna trvalost těchto zdrojů. Musíme bojovat proti biologickému piráctví, které ohrožuje naše zdroje do budoucna. Z důvodu právní bezpečnosti, právní jistoty musíme dohlédnout na to, aby rozhodnutí, která přijmeme, ohledně tohoto textu neměly zpětný účinek, protože musíme zajistit ekonomickým aktérům, to znamená malým a středním podnikům, že budou mít jasné postupy, abychom umožnili správnou dohledatelnost a abychom vylepšili řetězec využívání těchto genetických zdrojů. Bylo by dobré, kdyby komise vydala nějakou praktickou příručku, aby ty etapy byly jasné, aby etapy toho procesu byly jednoznačně popsány. A na závěr bych ráda řekla, že je také nutné definovat a vyjasnit pole působnosti, pokud jde o základní produkty. Protože ty základní produkty, které jsou předmětem volného přístupu, tak ty do toho nesmějí být zahrnuty a já bych zdůraznila v tomto smyslu pozměňovací návrhy mého kolegy Gasa Franka, který jdou tímto směrem. Děkuji. Sofie Okuny. Sofie Okuny. Já půjdu rychle, pane předsedo, protože mý kolegové už eh, řekli věci, které jsem chtěla říct. já. Především děkuji Sandrin Bellien za její kvalitní práci. Jsou zde dvě hlavní věci, podle mého názoru. Za prvé zjednodušení a vyjasnění textu a především přístupnost pro uživatele. Je důležité, abychom postupovali tímto způsobem, protože to jsou věci, které se nám právě často vyčítají. Musíme zjednodušit postupy a musíme je jasně prezentovat. Ten text musí být jasný a srozumitelný. To je tedy první bod. Druhý bod. Ten se týká toho, co říkala Krista Klas před chvílí. A sice? Aspekt následných uživatelů, kteří se tedy nevyhnou tomuto nařízení v porovnání s pozdějšími uživateli. Abych to tedy vysvětlila. Ustanovení jsou globálně logická a mohly by vyvolat problém s interpretací v zemědělském odvětví, především v oblasti osiv. Můžeme tedy, aby se tedy vytvořila různá varieta, různé odrůdy, tak se používají různé genetické zdroje. Tím pádem lidé, kteří používají tyto zdroje, podléhají tomuto nařízení. Nicméně ty následné, ti následní uživatelé potom už by měli být vyňati, protože pak už to bude pouze eh, podléhat těm pravidlům uvádění na trh. To říkala před chvíli Franc- eh, Françoise. Toto ustanovení je obsaženo v pozměňovacím návrhu 40, který jsem předložila a je to také v pozměňovacím návrhu 39 Kristy Klas. Tyto pozměňovací návrhy jsou si velmi podobné a já bych požádala zpravodajku a stínové zpravodaje, aby dobře tuto otázku prostudovali, protože je velmi důležité a nutné, aby povinnosti, které vznikly pro následné uživatele ve smyslu Nagojského protokolu, nepoškodili volný pohyb eh, různých eh, odrůd rostlin, což je důležitý zdroj pro vylepšování rostlinné produkce díky výběru. Děkuji, Kryton Arsenis. Děkuji. Ze všeho nejdříve bych se rád přidal ke kolegům a poblahopřál zpravodajce k tomu, že vytvořila tak skvělý návrh a že tak dobře s námi pracovala, aby našla společnou řeč pro hlasování ve výboru. Chci také poděkovat našemu stínovému zpravodaji z frakce SD, panu Pocovi, za jeho vůli a odhodlanost najít společnou řeč v rámci tohoto výboru. A jsem velmi rád, že se zde vytváří konsensus ohledně otázky biologického piráctví, vytvoření toho potřebného fondu a také ohledně zavádění povinnosti informovaného souhlasu pro nové a inovativní použití existujícího materiálu. Věřím, že tato otázka je velmi důležitá jak pro naše občany, tak i pro naši budoucnost. Proč? Protože jsme v procesu, kdy zavádíme více a více práv pro společnosti, pokud je o vlastnická práva. Je to předpis, který má vyvážit a správně tedy upravit vlastnická práva, aby nedocházelo k žádným excesům. Respektujeme také ta práva, která vznikla ještě tedy před těmito vlastnickými právy. Nicméně toto je tedy předpis, který nemá zpětnou působnost, dívá se pouze do budoucna a snaží se vyhnout problémům do budoucna. Takže děkuji všem za skvělou práci a Doufám, že tedy ten výsledek bude takový, že na ně budeme všichni hrdí. Děkuji, budeme pokračovat. Slovo má komise. Kdo by chtěl vystoupit za komisi? Promiňte, ještě si někdo hlásil slovo? Richard Zibre, já se omlouvám, že jsem se přihlásil slovo tak pozdě. Uh, já jsem si myslel, že jsem na seznamu. V podstatě jsme velice rádi, že se věnujeme tomuto tématu, ale chtěl bych přece jenom požádat, abychom se pohybovali na právním základě, který byl stanoven v rámci Nagojského protokolu. Jestliže jakožto Evropská unie chceme jít nad rámec a požadovat další opatření, potom to e, příliš nebude užitečné a vytvoříme zase nějaký fond a to e, přeskočí rámec veškerých právních aktů, bude těžké ho zpravovat a také zajistit aby prostředky, které tam budou eh, naschromážděny, budou spravedlivě eh, rozdělovány. Jistě musí se věnovat tomuto tématu, je tu multilaterální dohoda, ale eh, měl by platit zásada právního základu a neměli bychom se dostat příliš eh, daleko. Prosím, postupujte obezřetně, abychom eh, nesledovali příliš ambiciozní cíl. Dobře, ale nyní má slovo pan Šalé za komisi, prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice vděčný za příležitost uh, že eh, se mohu vyjádřit k některým tématům, které zde zazněly. Nejprve bych chtěla eh, říci, že si velice vážím eh, značného času, který Evropský parlament tomu věnuje. To ukazuje, že se jedná o nesmírně důležitý prvek nebo součást Eh, evropského úsilí, abychom zajistili udržitelného využívání biologické rozmanitosti. Původní záměr komise byl navrhnout opatření, která jsou nutná a musí být eh, prováděna na evropské úrovni. A když se podíváme na Nagojský protokol, jsou tu tři oblasti, které eh, jsou podstatné. Jedna je eh, oblast legislativy přístupu a to bylo pro nás naprosto jasné, že to zůstává na kompetencích členských států. Dále je to oblast sdílení přínosů a uskutečňování vzájemně dohodnutých podmínek podmínek. Nagojský protokol eh, tu má oblast smluvních podmínek a myslím, že to bychom měli ponechat tomu smluvnímu vyjednávání, když vznikne nějaký problém a eh, dále eh, opatření pro plnění uživatelů a my jsme velice rádi, že většina poslanců se vyslovila pro striktní uplatňování právních závazků vyplývajících z nakojského protokolu, eh, který by měl eh, být využíván na evropské úrovni. Proto je třeba velice důkladně zvažovat než se pustíme do některých věcí, které sahají nad rámec tohoto protokolu, ale měli bychom se také důkladně podívat na oblasti, kdy eh, podkročujeme úroveň požadavku gojského protokolu. Z hlediska komise eh, sledujeme s určitými obavami různé požadavky, které volají po výjimky pro určité kategorie uživatelů nebo využití z eh, oblasti působnosti tohoto nařízení. Je jasné, že když udělíme výjimku určitým eh, skupinám eh, využití nebo uživatelů, že to nebude v jejich prospěch, budou vystaveni naopak právní nejistotě, protože budou muset posuzovat, zda se snaží eh, využít eh, ty prostředky mimo eh, rozsah oblast působnosti. A je to článek 4, který hovoří o využití genetických zdrojů diligent user a podle tohoto nařízení vlastně skýtáme větší jistotu, pokud by dospěli k závěru, že zdroje, které využívají, jsou mimo oblast působnosti, potom je mohou eh, využít pro rozvoj a Eh, uvedení do oběh v rámci eh, platného právního systému a také změna dosavadní oblasti působnosti by mohla vytvořit eh, závažné právní problémy, protože hovoříme o genetických zdrojích, k nímž mají přístup evropští uživatelé a je to zákonný přístup, jinak bychom mohli vytvářet nějaké závazky, které by mohly omezovat eh, možnost využívání těchto zdrojů a to, myslím, eh, by nebylo dobré. A také eh, by to bylo v rozporu s postojem Evropské unie, který zaujal a k tomuto vyjednávání. Když jsme usilovali o konsensus ohledně uplatňování této dohody a také eh, jsme poměrně skeptičtí ohledně eh, nutnosti eh, mít zákaz a aby nebylo nutné eh, definovat nezákonnost, protože systém due diligence, který jsme navrhli, je systém, který uživatelům umožňuje, aby v eh, běžném obchodním životě eh, hodnotili využívané zdroje, zda spadají do oblasti produktů protokolu a co vlastně musí učinit, aby splnili veškeré podmínky, eh, které byly dohodnuty v rámci vzájemně dohodnutých podmínek. Eh, z našeho pohledu je třeba být velice obezřetní z hlediska eh, výkladu eh, ustanovení, které jsou v souvislosti s článkem 4 a 8 Nagojského protokolu. Já už jsem řekl, že eventuální eh, výjimky by se měly týkat minimálního počtu, tady bychom měli být opravdu velice obezřetní a také i když to výslovně v vašich linkách dnes nezaznělo, také nám velice záleží na nástrojích, které jsme eh, v rámci našeho nařízení eh, navrhovali. Jsou to dobrovolné nástroje, abychom zmírnili administrativní a finanční zátěž, eh, uživatelů, kde zde o Uh, uh, uznávání osvědčených postupů. Uh, malí uživatelé, zejména ti, co jsou z malých a středních podniků, budou mít k dispozici nástroje, které jim umožní mnohem snadněji, uživatelsky snadněji plnit požadavky na řízení. A tyto dva nástroje by jim jistě umožnili, aby mnohem větší segmenty uživatelů v Evropě eh, mohly eh, plnit eh, požadavky a to nákladově efektivním způsobem, takže bychom tyto nástroje nechtěli odstranit, protože nepředstavují žádnou další zátěž na uživatele. Naopak mají vystvihnout pozitivní přínos evropských hráčů k zachování a udržitelnému využívání biologické rozmanitosti genetických zdrojů v Evropě. To je, myslím, vše z mé strany. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Je tady nějaká dodatečná otázka od pana kolegy Debrandyho. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také Evropské komisi za jejich eh, vyjádření, také k těm pozměňovacím návrhům. Já mám jednu otázku, která se týká toho, co jste říkal, že několik pozměňovacích návrhů je v rozporu s Nagojským protokolem. A má otázka je, co se může z právního hlediska stát, když přijmeme text, který bude právně v rozporu s Nagojským protokolem. Co to znamená? Budeme potom stíháni ze strany CBD nebo nevládních organizací. Můžete nám vysvětlit, jaké to může mít dopady? Děkuji. Bitte? Prosím. Very much. Uh, the, the protocol provide... Děkuji. Protokol poskytuje rámec, ve kterém eh, strany Nagojského protokolu poskytnou přístup ke genetickým zdrojům v rámci své jurisdikce. Bude to tedy ve svrchovanosti jednotlivých stran. Jednotlivé strany Nagojského protokolu určí, za jakých podmínek eh, bude zajištěn přístup ke genetickým zdrojům. Naši partneři při vyjednávání velmi často říkali, že to bude často založeno na tom, zda mají důvěru v to, že ta jurisdikce uživatele má efektivně zavedená ustanovení Nagojského protokolu a zda přijatá opatření jsou eh, vhodná pro uplatňování ustanovení Nagojského protokolu. Kdyby měli pocit, eh, že tam nejsou správně použita ta opatření, pokud jde tedy o soulad uživatelů, tak by to mělo dopad na naše partnery a na jejich vůli poskytnout eh, přístup ke svým zdrojům. Já v nejbližší budoucnosti si nemyslím, že by mohla být podniknuta nějaká právní akce proti Evropské unii v kontextu Nagojského protokolu, ale nemůžeme vyloučit, že v budoucnosti bychom nebyli předmětem řízení o porušení souladu. To by se mohlo stát, protože bychom mohli být obviněni za to, že nedodržujeme své povinnosti podle článku 14, 15, 16 a dalších a, a mezinárodně bychom byli označeni za jurisdikci, která plně neimplementuje protokol se všemi důsledky, které by to mohlo mít z hlediska přístupu ke genetickým zdrojům ve světě. Děkuji mnohokrát a nyní na závěr dostane slovo paní zpravodajka, bude-li si to přát. Děkuji, pane předsedo. Velice krátce zareaguji. Chtěla jsem poděkovat všem mým kolegům za jejich příspěvky a ráda bych jim řekla, že sdílím ten směr, kterým jsem šla v této práci, že samozřejmě právní základ je Nagajský protokol. A je-li tady nějaká výzva, aby se nešlo nad rámec toho, tak já bych zase ráda vyzvala, abychom nešli pod tu úroveň toho, co navrhuje Nagajský protokol. A také to, co řekla Evropská komise, protože to by mělo kontraproduktivní dopad. Uh, Eh, znamená to, že by, nás to, z, že by to zbudilo spíše nedůvěru v Evropu na mezinárodní úrovni. Přístup ke zdrojům eh, které, a také nejistotu přístupu ke zdrojům, které toto nařízení neupřesňuje. My se domníváme, že Nagajský protokol je eh, dostatečnou právní jistotou a pochopila jsem také komisi v tomto ohledu tak jak se právě vyjádřila. Eh, co se týče obav eh, našich kolegů eh, v případě klasifikovaných druhů, budeme pokračovat v práci tímto směrem a zároveň budeme hledat kompromis. A co se týče lhůt a těch požadavků na hledání kompromisu, abych zareagovala na moji kolegyni paní Guterres, která je spíše pro eh, to, abychom měli více času. Chtěla bych vám připomenout náš kalendář. Eh, to je vlastně příští konference stran na podzem roku 2014. Chceme-li být u stolu vyjednávajícího, týkající se Nagajského protokolu. Musíme ratifikovat tento protokol a ráda bych vám připomněla poslední informaci. 18 zemí již ratifikovalo tento protokol a sekretariát o k biodiverzitě nám řekl, že ještě další budou a podpisovat do konce roku a nakon bude to 53 zemí, které ratifikují protokol. A je to zatím bez Evropské unie, čili eh, tady se vystavujeme riziku, že pakliže nepokročíme v ratifikačním procesu a ve schvalování tohoto nařízení v co nejlepší lhůtě, vystavujeme se riziku, že nebudeme u vyjednávacího stolu abychom upřesňovali tento protokol a v mezinárodním rámci. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní kolegyně. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů byla 24. května 12 hodin. Ve výboru budeme hlasovat 4. července a hlasování v plenu ještě nebylo naplánováno dnes se ukázalo, že tady zatím se skrývá celá řada věcí. Jsem vlastně velmi překvapen, že tu máme tak málo kolegů. Domnívám se, že kolegové z jiných výborů ještě vůbec nepochopili, co všechno tady vlastně ještě vězí a proto jistě ještě budeme mít hodně legrace navzájem, než pokročíme dále s touto zprávou. A teď pokročíme dál k bodu 17 a tady je zpravodajem pan Rossi a pan Rossi dostane jako první slovo, prosím. Grazie, presidente, grazie. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegové. Ze všeho bych, ze všeho nejdříve bych rád poděkal uh, kolegyni Rivazy, Sommer a Taylor, kteří se podíleli už od začátku na vypracování textu a to skutečně velmi kvalifikovaně. Také pomohli uspořádat workshop, který byl uspořádán v rámci tohoto výboru ve spolupráci s našimi službami. To téma je citlivé, protože se nás dotýká nebo se nás bude dotýkat, protože dříve či později člověk se do té nemocnice dostane. A když už jste v nemocnici, tak musíte mít jistotu, že jste v bezpečném a zdravém prostředí, ze kterého odejdete uzdravení. Bohužel dnes to tak není. Ta situace je taková rozdrobená, někde v členských státech eh, jsou na to citlivější, jinde méně, ale i v rámci jednotlivých členských států jsou velké rozdíly, ale obecně ty údaje jsou znepokojivé. 37 tisíc evropských občanů každý rok zemře na nozokomiální infekce. Hovoříme asi o 5% lidí, kteří se nakazí v nemocnici, tedy z celkového počtu hospitalizovaných lidí, takže nehovoříme pouze o lidech, kteří byli operováni nebo oslabeni určitými zákroky. Hovoříme o pěti procentech hospitalizovaných lidí. To znamená, i když tam někdo je třeba na dva dny v nemocnici kvůli nějakým rozborům, takže je to velký, opravdu velký dopad. Zasahuje to každý rok asi 4 miliony Evropanů a opakuje, že 37 tisíc každý rok tam onemocní natolik, že to má za následek jejich smrt. Existují pravidla, velmi přísná pravidla, které by členské státy měly eh, přijmout. Nám připadá opravdu legrační, téměř legrační, že odborníci nám říkají, že většina těch eh, infekcí je způsobeno tím, že lékaři a zdravotní sestry si nedostatečně umí ruce, když jdou od jednoho pacienta k druhému, nebo se nevymění rukavice. To je skutečně absurdní záležitost, která se může jednoduše odstranit jako příčina infekce, když eh, budete věnovat eh, tomu pozornost, když zdravotnický personál tomu bude věnovat pozornost a je to opravdu s nulovými náklady. Takže je třeba informovat personál, je třeba informovat také pacienta, protože jsou to dva důležité případy, které zde pozorujeme. Na jedné straně tedy pacient, který je nakažen v důsledku špatného nebo chybného chování personálu. A pak jsou zde také staré struktury, nedostatečná sterilizace nástrojů a také invazivních nástrojů jako katetry a tak dále, které tedy nejsou dostatečně dezinfikovány, ale jsou zde i chyby pacienta, který v dobré víře se chová způsobem, který vede k tomu, že se potom nakazí. A to nejen v nemocnici přímo, ale také okamžitě po návratu domů. Takže vzdělávání školení personálu a informování pacientů. Pacienti mají na jedné straně právo vědět, že pokud jsou poškozeni v průběhu svého pobytu v nemocnici, tak mají právo eh, si stěžovat a získat tedy očkodnění. Ale na druhé straně musí pacienti také vědět, že když se vrátí domů do domácího léčení, buď tedy sami, anebo za dohledu rodiny, nebo nějaké pečovatelky, že se musí řídit určitými pravidly. Pokud je třeba po nemoci nebo po tedy po operaci oslaben, tak eh, tam také hrozí nebezpečí, že se znovu oslabí, bude muset jít znovu do nemocnice a tam eh, mu bude hrozit další nebezpečí. Mnoho států, co ovšem dělá, za krize. Omezuje personál, takže malý počet eh, zdravotních sester, stresovaný personál, nemotivovaný personál. Tam je potom snadnější, že personál udělá chybu. A nebo že neposkytuje tu potřebnou péči a nevěnuje tomu dostatečnou pozornost. Takže priority jsou tedy snažit se vytvořit výměnu nejlepších postupů mezi institucemi členských států, centry, které sledují tyto nozokomiální infekce. Je třeba vzdělávat personál, informovat pacienty, je třeba mít zde možnost neomezovat zdravotní, tedy finanční prostředky, které jsou určeny na zdravotnictví a snažit se maximálně spolupracovat s Evropským centrem pro infekce a nemoci ECDC s cílem omezit dopad těchto nozokomiálních infekcí. Máme tedy nástroj, který ještě nemáme dostatečně využíván, nicméně ECDC je určitě připravena zasáhnout a pomoci členským státům. Ne všechny členské státy jsou ve stejné situaci, nicméně myslím si, že takto citlivá otázka, která se dotýkat tak velkého množství občanů, hovoříme zde o čtyřech milionech eh, Evropanů, kteří se za hospitalizace nějakým způsobem nakazí. Takže je to věc, která zajímá pacienty, zajímá to také pojišťovny a tak dále. Je třeba poskytovat co nejlepší služby, protože pacienti si zaslouží, aby byli v bezpečném prostředí a aby opravdu z nemocnice vyšli zdraví kolegyněmi, stínovými zpravodajkami jsme se už dohodli na řadě pozměňovacích návrhů, protože víme, že ten rozsah zprávy pro ten základní text je opravdu omezený, takže proto zde máme ty pozměňovací návrhy, které předložíme spolu se stínovými zpravodajkami. Já je podpořím protože to je věc, která nezáleží na jednotlivých stranách a politických frakcích, je to otázka společného zájmu. Děkuji. Děkuji a teď vstoupíme do kola stínových zpravodajů a nejprve má slovo paní Zomer za Evropskou lidovou stranu. Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za dobrý návrh. Je to významné, důležité téma Chtěla bych se soustředit na několik bodů. Za prvé infekce eh, související s terapiemi. Pan zpravodaj již k tomu leco zřekl. Toto téma považuji za velice, velice důležité, protože tyto infekce vlastně eh, způsobují ročně 37 tisíc případů úmrtí a není to tedy žádná nevýznamná Není to žádné nevýznamné číslo. I v Německu to vypadá velice špatně s ohledem na zárodky, které jsou odolné vůči antibiotikům. V Německu máme 20 pacientů, kterých se týká tato odolnost vůči antibiotikům. Ve členských státech musí samozřejmě prevence stát na prvním místě, ale a to vyžaduje pan zpravodaj velice správně, musíme žádat transparentnost. Není možné, aby malý pekař na rohu už dnes byl dáván na pranýř, když se prostě do jeho chleba dostal mraveneček, když se tam zaběhl mraveneček a e, aby hygienické stavy v nemocnicích byly zametány pod koberec. To rozhodně nemůžeme připustit, a protože se stále zvyšuje nebezpečí pro naše pacienta. V určitých zemích už se člověk přímo bojí do nemocnice. E, je také nutná lepší osvěta pacientů a jejich rodinných příslušníků. I to vyžaduje pan zpravodaj. Domnívám se však, že v této souvislosti bychom se měli zaobírat také demografickým vývojem v Evropě, protože lidé stárnou, jsou stále starší a zejména staří pacienti dostávají často zároveň mnoho léků najednou a e, prostě e, jsou pře Eh, jaksi příliš zahrnuti informacemi všech možných léků, které berou. Eh, v Německu, abych tady jmenovala číslo, v jedné studii bylo sepsáno, že 5% všech eh, přijetí v nemocnici jsou podmíněny nesprávným příjmem léku. To, ale to je také tím, že lidé berou hodně léku najednou. A mezi tím vidíme, že počet jednotlivých léků by se měl snižovat, o tom musíme hovořit a musíme také hovořit o vzájemném působení těchto léků navzájem. A to musí, o to se musí postarat lékaři, lékárníci a je třeba zapojit i pacienty. Dalším problémem, který považuji za důležitý, a o který bychom měli doplnit tuto zprávu bezpodmínečně, je takzvaný off-label use. Tady se jedná o to, že se předepisují léky, které vlastně nejsou připuštěny pro indikaci či eh, dotyčnou chorobu, která byla diagnostikována Například, když nějaký lék, eh, který byl vyvinut pouze pro dospělé, se předepíše dětem, nebo když lék, který je připuštěn eh, pro, pojedna, pro léčbu tumorů, najednou se používá na nemocné žíly. Nebo když tady máme nějaké léky, eh, které jsou eh, předepsány pro epilepsii a předepisují a dávají se nakonec profilaxi proti nemoc, proti bolesti hlavy a přitom se pacient vůbec neinformuje. A tady se lékaři pohybují v určité šedivé zóně, když předepisují tyto léky. To znamená, právní problémy není-li pro určitý způsob použití lék určen, neměl by se používat, ale z důvodu nákladových se tomu často stává a lékaři jsou často nuceni uh, ze strany zdravotních pojišťoven takovéto léky předepisovat. A to rozhodně nesmí být, protože to může znamenat veliké nebezpečí pro zdraví pacientů. Další bod, vlastně poslední bod, o kterém se chci zmínit, je požadavek eh, systému odškodňování na celoevropské úrovni. No, na to pohlížím kriticky, to bychom neměli dělat, já to považuji za nereálné. Politika zdravotnictví i financování politiky zdravotnictví je záležitost členských států a konečně tady máme také právní výklad v oblasti ochrany spotřebitele, kde máme různé výklady v jednotlivých členských státech, protože tady ani judikatura není sladěna a samozřejmě zdravotní systémy jsou organizovány naprosto různým způsobem a proto se nedomnívám, že bychom měli mít takový celoevropský jednotný systém eh, odškodnění. To bychom rozhodně neměli mít a k tomu jsem dala odpovídající pozměňovací návrhy aby zpráva byla ještě lepší, než je teď, ale rozhodně chci poděkovat panu zpravodaji za tu výbornou zprávu. Děkuji mnohokrát paní Zomer a nyní Kristen Schalegrose. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také velice poděkovat panu zpravodaji za předloženou zprávu. A myslím, že se snaží dosáhnout pokroku v oblasti, která je nesmírně důležitá. Všichni můžeme onemocnit a budeme hospitalizováni. A již v současnosti e, umírá a je velmi mnoho pacientů vystaveno e, nadměrnému e, riziku infekcí. Musíme musíme se zabývat touto otázkou a právě v těchto dnech byla stanovena lhůta pro provádění směrnice e, pro mobilitu pacientů. Tato lhůta uplynula a Eh, pacienti mají možnost se nechat léčit eh, v jiných členských státech. V takovémto případě je třeba vědět, jak je v nemocnicích zajištěna bezpečnost pacientů. Takže pacienti eh, by měli být schopni se spolehnout na transparentní informace. Mlouvám se se byl eh, vypnutý mikrofon, ale já mám značné eh, pochybnosti. Předložím své pozměňovací návrhy. Já se domnívám, že bychom eh, měli formulace ještě posílit a skonkretizovat. Je důležité dodat, že bychom že máme národní checklisty, eh, aby bylo možné zajistit eh, bezpečné chirurgické eh, výkony. A existují také vnitrostátní pokyny pro zajištění lepších hygienických podmínek k lepšího úklidu v nemocnicích a měli bychom sbírat informace o bezpečnosti pacientů a když už je máme, měli bychom těchto údajů aktivně využívat, abychom řešili tento problém a dále je absolutně nutné, abychom eh, zdůraznili skutečnost, že se eh, do eh, bezpečnosti pacientů musí začlenit pacienti a jejich sami a jejich rodinní příslušníci aby k tomu přispívali také a myslím, že je třeba se e, zabývat otázkou antibiotik. Nesouvisí to pouze s bezpečnostní pacientů, ale s šířením infekcí infekcí, s posílením odolnosti eh, vůči antimikrobiálním látkám, nadměrným předepisováním antibiotik. A eh, také se chci připojit k tomu, co říkala paní Somerová ohledně eh, využívání off-label. Velmi mnoho léků se předepisuje off label a potom se eh, používá eh, celá řada dalších léků. V současnosti máme v Dánsku vážné problémy kdy došlo k eh, využití léku na podporu a musíme diskutovat o tom, zda je vůbec něco takového přípustného. Je třeba paciente o tom informovat a tom, jaké by to mohlo mít důsledky a je to důležitý problém, měli bychom se eh, mezi jednotlivými stranami na tom dohodnout a eh, vytvářet eh, tlak a komise by k tomu měla také eh, přispět, abychom na eh, úrovni Evropské unie mohli získávat lépe údaje z oblasti zdravotnictví, aby bylo možné standardizovat tyto údaje. Děkuji panu zpravodaji a těším se na další spolupráci, aby vznikla skutečně dobrá zpráva. Děkuji. A nyní Korin Lepáš eh, vystoupí místo kolegyně Taylor. Prosím. Eh, Pane předsedo, já vám přečtu komentář kolegyně Rebeky Taylor, která zde dnes nemůže být, protože hlasuje ve výboru Jury o tabákové směrnici. Já přečtu jejich komentář jako stínové zpravodajky. Ráda bych poděkovala panu Rosimu za velmi úplný a dobře sepsaný text zprávy, který volá po srovnatelných ukazatelích, eh, které budou svědčit eh, o situaci bezpečnosti pacientů. Cením si také odstavce 11, který vyzývá členské státy, aby posílili oznamování vedlejších účinků, které umožní identifikovat eh, eh, problémy v řetězci poskytování péče a napravit je. Tento odstavec by se ale zasloužil, zasloužil určité vyjasnění. Je třeba vyjasnit tyto problémy a nikoho neobvinovat. Myslím si, že by se to mělo podpořit a posílit tím, že bychom eh, volali po lepších mechanismech oznamování incidentů v oblasti nemocniční péče. Jsou zde dvě věci, na které bych ráda upozornila, které si tedy zaslouží naši pozornost. Odstavec 21 a 35. Elektronické záznamy pacientů, databáze, která by obsahovala tyto záznamy a také incidenty. Musí být zajištěna dostatečná ochrana osobních údajů a je to dlouhodobý cíl pro Evropskou unii. 27. odstavec. Systém kompenzace, který by měl být harmonizován na evropské úrovni, to si myslím, že by bylo velmi komplikované a já bych eh, chtěla, aby se k tomu zpravodaj ještě dále vyjádřil. Jsou zde další otázky, které ještě zvážíme předtím, než uplyne lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. A to ve spolupráci s organizacemi, které se zabývají bezpečností pacientů. Děkuji panu Rosimu za velmi dobrý návrh zprávy. Děkuji a nyní kolegyně Jana Kudakis. Děkuji, pane předsedo. Jistě všude v Evropě říkáme, když jsou nějaké komplikované eh, problémy, tak hovoříme o výzvách. To je takové nové slovo. A já bych chtěla poblahopřát panu zpravodaji za práci, které se doposud zhostil. Já mám celou řadu stejných názorů, eh, co se týče bezpečnosti pacientů a je třeba eh, zajistit prevenci, aby nedocházelo eh, k závažnému porušení. V mé zemi máme strategii, jak řešit nozokomiální infekce a nedávno to doložilo zavedení politiky takzvané nulové tolerance. Já proto velice sdílám, že chceme v EU sdílet to svět osvědčené postupy. To eh, umožní zlepšit standardy. Sledem k návrhu eh, zprávy odstavec 23 zprávy pana Rosyho. Já plně s tím souhlasím, eh, že v každý musí být zodpovědný za prevenci a kontrolu infekcím, ale chtěla bych eh, členy tohoto výboru upozornit eh, na počet eh, personálu. Měly být, být k dispozici po kiny, které budou nabízet e, celou e, šíři různé péče. E, politika zdravotnictví není politika na úrovni EU, ale měli bychom ji sdílet. Měly by se doplňovat nitrostátní politiky. Jedna z výzev, před nimiž pan Rosy stojí, je skutečnost, že ty systémy jsou tak rozdílné. Já pod podporuji vaši připomínku, že je třeba informovat pacienty, ale říkám si, kam to povede eh, že se lidé budou bát jít do nemocnice, když se dozví, že tam vypukla infekce takže je třeba eh, postupovat citlivě eh, a dále eh, využití právě z vlastního podnětu. Je to příležitost, abychom sdělili lidem, že je třeba vytvořit určité prostředky, jak je uvedeno v odstavcích 18, 27 a 37. Jak říkáte, je třeba postupovat úměrně a současně i efektivně. Já se velice těším na spolupráci s panem Rosím a ráda přijmu tuto výzvu. Děkuji vám. Dále vystoupí paní kolegyně Okony. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já vystupuju za Francoise Groste, která mě požádala, abych přečetla následující komentář. Do této zprávy je nutné začlenit doporučení pro boj proti rezistenci vůči antibiotikům. Paní Grostet považuje tuto hrozbu za skutečnou tichou epidemii. V mnoha zemích EU spotřeba antibiotik znovu vzrostla. To je především případ Francie a tato spotřeba je ve většině případů neúdůvodněná. Je znepokojivé vidět, že virová onemocnění jsou pořád prvním důvodem pro předepisování antibiotik. A to je opravdu znepokojivé, protože eh, ty eh, dostupné látky klesly, jejich počet eh, klesl. A je třeba tedy podpořit eh, výzkum nových antibiotik. Tato doporučení by měla podpořit efektivní vývoj antibiotik, které by bojovaly proti patogenům, které jsou eh, závažnou hrozbou pro veřejné zdraví. Paní Grostec se domnívá, že Evropská agentura pro léčeva by měla připravit eh, seznam patogenů, které mohou vyvolat závažné nebo smrtelné infekce a představují teda závažnou hrozbu pro veřejné zdraví. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát a teď dám slovo komisi a máme tady generální ředitelku Paolo Testorky DG Sanko. Velice vám děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, váženému poslanci Rosimu, který předkládá tuto zprávu z vlastní iniciativy protože zejména otázky bezpečnosti pacientů eh, při hospitalizaci je jednou z našich eh, priorit. Představte si, každý z nás, eh, když musíme do nemocnice, máme 5 až 10% šanci, že se nakazíme nějakou infekcí, takže to je opravdu jedna z nejdůležitějších výzev hospitalizace. My jsme vydali vlastní zprávu a její závěry jsou opravdu v souladu souladu s tím, co je obsaženo eh, ve zprávě Evropského parlamentu. My zejména sdílíme úvahu, že jde o sdílené odpovědnosti. Musíme více eh, vybavit pacienty eh, vědomostmi o potenciálních rizicích. Musíme lépe vzdělávat zdravotnické pracovníky a potřebujeme lepší reporting. Musíme velice dobře vědět, jaká je situace ve zdravotnictví zdravotnictví ohledně infekcí. Musíme také sdílet osvědčené postupy a také přemýšlíme o vydání určitých pokynů a standardů bezpečnosti pacientů a chceme dále eh, předkládat pravidelné zprávy. V příštím roce chceme vydat další zprávu a eh, při dalším předsednictví to bude velice důležité téma. Na poslední neformálním summitu v Dublinu eh, to byl eh, bod na pořadu jednání a členské státy Eh, také eh, eh, vyjádřili přání, abychom měli i společné hlavní směry nebo pokyny. Velice vám děkuji, budeme dále pracovat na tomto tématu a musíme mu věnovat velkou pozornost, abych zareagovala na paní Okony, co se týče antimikrobiální odolnosti. Před dvěma lety jsme zahájili akční plán a spolupracujeme s orgány orgány v oblasti veřejného zdraví, eh, veterinární medicíny. Je to tedy plán společné akce, který zahrnuje veškeré odpovědné partnery. Děkuji, děkuji a závěrem má slovo pan zpravodaj, pane Rosy. Děkuji, pane předsedo. S velkým potěšením mohu říci, že zde máme společný náhled na tento text, eh, velmi pozitivní. Děkuji za všechny příspěvky a děkuji také komisi za to, že ocenila práci tohoto výboru. A také děkuji za tu informaci o plánu boje proti antimikrobiální rezistenci. To je skutečně velký problém. Na jedné straně máme nové infekce, s antibiotiky, které zatím ještě nejsou používány, aby tyto infekce vyřešily a na druhé straně kvůli nedostatku informací a nebo nedbalosti na jedné straně těch, kteří předepisují tyto léky a na druhé straně pacientů, jsou zde případy nesprávného používání antibiotik a to je také věc, která se dá vyřešit s nulovými náklady, když je osoba propuštěna často velmi brzy, po dvou, třech dnech, eh, takže je propuštěna do domácího ošetření, dostane antibiotika a jim už je potom dobře po jednom nebo dvou dnech, tak prostě přestanou ty antibiotika brát, mají je brát týden nebo pět dnů, berou je jeden den nebo dva dny. A co se stane? Vytvoří se rezistence v organismu. Potom, když jsou nakaze, nakaženi stejnou látkou, stejným tedy stejnou bakterii, tak potom už mají rezistenci a už to antibiotikum na ně nefunguje. Je jim to třeba vysvětlit, je třeba pacienty náležitě informovat a tím se tento problém vyřeší, tedy s nulovými náklady. Jak říkala paní kolegyně, Grosted musíme věnovat zvláštní pozornost antibiotikum a rezistenci na antibiotika. Děkuji také paní kolegyni Jana Kudakis. Je pravda, že musíme věnovat zvláštní pozornost a péči tomu, abychom označovali ty nemocnice, které mají více problémů než jiné. Nicméně, když to neuděláme, tak to bude problém. Ehm, třeba nemocnice v Turínu, v Turíně měla velmi dlouhodobé problémy, protože zde byly staré trubky, staré rozvody a když se to vyměnilo, tak se vyřešila celá situace a my hovoříme o stovkách a stovkách pacientů, kteří byli tedy nakaženi v této nemocnici, byli nakaženi právě kvůli těm starým eh, rozvodům vody. Když se to potom objevilo v novinách, tak se to najednou vyřešilo. Takže pacient to je uh, ten subjekt, který nás zajímá. Nás tolik nezajímá to, že nemocnice udělá chybu jako taková, že bychom chtěli eh, trestat nemocnice, ale chceme, aby pacienti tím netrpěli. Nulová tolerance, to je jasná věc, o to musíme usilovat. Eh, nemůžeme samozřejmě členským státům říkat, eh, aby předepisovali počty personálu v nemocnicích. To nemohou, ale můžeme vyzvat členské státy, aby usilovali o bezpečnost pacientů všemi prostředky. Děkuji také kolegyni Taylor a jsou velmi důležité ty ukazatele, které by byly srovnatelné na evropské úrovni, protože stejně jak říkala kolegyně Šaldemoze o přeshraniční péči, dnes už nehovoříme o italském pacientovi, který se léčí pouze v Itálii, nebo o francouzském pacientovi, který se léčí pouze ve Francii, ale je zde možnost mobility pacientů. To je obrovská možnost na evropské úrovni, takže Čím standardnější budou postupy, čím standardizovanější budou eh, ty, eh, ta opatření pro bezpečnost, tím větší jistota pro naše pacienty, pro naše občany. A vracím se k tomu, co zde říkala kolegyně Lepáš. Pokud jde o tu databanku, tak tam musíme dávat velký pozor na ochranu osobních údajů, ale musíme také myslet na ty, kteří se pohybují po Evropě, třeba ani neznají jazyky, anebo je jim skutečně zlé a nejsou schopni hovořit s lékařem, který je přijme v nemocnici v takovémto případě. Takže kdybychom měli databanku, ze které je možné zjistit, zda tato osoba má nějaké zvláštní alergie, to může znamenat, že té osobě zachráníte život. Když já třeba ošetřuji jako lékař nějakou osobu, které je tak zlé, že mi nedokáže vůbec říct, jaký má problém, když já nahlednu do, data, do databáze a zjistím, že eh, alergická na nějaký produkt, na nějaké antibiotikum, tak ji prostě tento prostředek nedám. Takže pozor, s tou přeshraniční mobilitou pacientů, která se stále více rozšiřuje, musíme také zajistit bezpečnost pacientů, kteří přijdou do nemocnice, uh, cizí zemi, nemůžeme je nechat eh, umřít eh, kvůli takovéto chybě. Děkuji také paní kolegyně Zomerové, která nám poskytla velmi zajímavé informace. Také pokud jde o očkodnění na evropské úrovni, je pravda, že nemůžeme mít takovéto evropské eh, očkodnění jako předpis, ale můžeme vyzvat členské státy, aby v případě, že zde dojde k nějakým chybám, tak doporučit, aby zajistili očkodnění pacientů. To si myslím, že je minimum, které můžeme udělat. Bohužel dnes zdravotnictví je pořád ještě možná příliš v kompetenci členských států a málo v kompetenci Evropské unie. Takže já děkuji všem, doufám, že ten text eh, bude stoprocentní, získá si stoprocentní podporu v zájmu našich občanů. Děkuji mnohokrát, pane Rhusi. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 27. června 12 hodin. Budeme hlasovat v našem výboru 18. září. Hlasování na plenáci ještě nebylo stanoveno. A nyní pokračujeme s bodem číslo 18, potravinová krize, podvody v potravinovém řetězci a jejich kontrola. A tady je naší zpravodajkou paní kolegyně Esther de Lange, která teď dostává slovo. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Všichni pravděpodobně ještě vědí, že podnět pro zprávu z vlastní iniciativy se stávala v tom, že jsme měli ten skandál s konským masem, které bylo označeno jako hovězí. Ale to není jediný případ potravinového podvodu, se kterým jsme měli v posledních letech co dočinění. Není to ani pouhá otázka masa. V posledních letech jsme měli téma štěrku, jehož stopy se dostaly do chleba a e, nebo zbytky jiné stavební hmoty, které se vydávaly za potravinu. E, a to jsou případy potravinových podvodů. Před dva dněma dny jsme měli slyšení k tomuto tématu a jeden výsledek byl naprosto jasný a sice, že je na čase, aby se zpracovala tato zpráva, protože na rozdíl od USA v Evropské unii nemáme žádnou definici potravinového podvodu. Každý si o tom dělá svou vlastní představu, ale nemáme žádnou jednotnou definici. Na každý pád by k definici mělo patřit, že za prvé tady musí existovat úmysl a na druhé straně z toho musí plynout finanční zisk. E, nemůže to být žádné nedopatření, nebož úmysl a cílem musí být finanční zisk e, tím, že se člověk nedrží pravidel e, Může to ohrožovat lidské zdraní, ale nemusí. Může to sebou nést určité ohrožení, ale nemusí. E, důležité je, že lidé ztrácejí důvěru v potraviny. Už to je důvodem pro to, abychom se tímto tématem zaobírali. Někdy je to paradoxní. Všechny vědecké výzkumy ukazují, že naše potraviny ještě nebyly tak bezpečné jako dnes, ale přesto je tomu tak, že řetězce, které máme v Evropské unii, nebudí eh, pro všechny důvěru, což je jistý paradox. Ale budiš, v současné době máme právní rámec eh, sázející na bezpečnost potravin. Potravy nový podvod, tady by se mělo sázet na labeling a mělo by se sázet na to, že označování nesmí být eh, uvádějící v omyl, ale stačí to z hlediska výzev, kterým čelíme. Je třeba, abychom pakliže definujeme potravinový podvod, mohli lépe odhalovat a lépe s ním nakládat když se jedná o rámec bojování proti potravinovému podvodu, máme tady jako nástroj analýzu rizik. Jak lze, jak tedy určit, které podniky by se měly analyzovat, když se podíváme na masný sektor, tak se mi řeklo, že podle evropského zvyku je možné jít se podívat na jatka, ale obchodník v Nizozemsku, když je podezřelý a je třeba předmětem soudního řízení, u něj ještě nikdy nikdo nebyl u obchodníka. Jak je tedy možné, že máme přítomnost na jatkách, ale u obchodníka se nikdo mu na prsty nedívá. Čili je třeba, aby i tady bylo, aby se prostě zkoumalo i tam, kde jsou největší nebezpečí. A to vyžaduje spolupráci mezi všemi instancemi. V Irsku příslušný úřad již dlouho poukazoval na to, jaké výhody má například koňský pas i proudy byly známy a najednou bylo víc masa na trhu, to bylo známo. A když se sečte jedna a jedna a vyvodí se z toho závěry, tak víme, že se na tento sektor musíme podívat, ale zatím k tomu nedošlo. Spolupráce Evropské unie a členských států. Když se podívám na to, jaký skandál byl v Irsku, tři podniky, kde Irové nemohli nic dělat, protože k tomu podvodu došlo mimo Irsko. Irské úřady poskytly dále informace členským státům, ale co se stalo s těmi informacemi, to není známo. Je tedy nutná lepší spolupráce. Zajímavé je, že komise říká, že systém, který již máme v Evropské unii, pro potraviny a krmiva, že to má být rozšířeno také na tyto podvody. Je třeba, aby se vytvořilo cosi jako informační databanka, která by se využila v okamžiku, kdy vypukne krize. Je zapotřebí určité analytické kapacity, abychom neměli pouze údaje, ale aby bylo možno také velice rychle vyvodit závěry. Sankce, o tom musíme společně hovořit, tady musíme být opatrní, protože to je zase vnitrostátní kompetence jednotlivých členských států. Ale když se podíváme na irský případ, když se Irům podaří objevit ten jeden podnik, který způsobil ten podvod, když se podaří eh, získat eh, právní přístup maximální to je 300 tisíc eur, a ekonomický zisk u kontejneru koňského masa, které se prodává jako hovězí maso, je 60 tisíc, čili pokud to je 30 tisíc a mm, zisk je 60 tisíc. Tady si myslím, že bychom měli být e, o něco přísnější, než co předepisuje návrh komise. Registrace obchodníků, to je další věc, kterou bychom měli zahrnout do zprávy, především v případě, kdy obchodníci zpracovávají produkt anebo ho balí. E, když ho zpracovávají, mm, především tam je to nezbytné. Důležité je identifikovat problém. Důležité je, s jakou definicí můžeme pracovat, jaké trendy e, tady máme v potravinových podvodech, co jsou příčiny a jaké lekce můžeme vyvodit do budoucna, co se z toho můžeme poučit. Už jsem některé prvky zadala, které se jistě ve zprávě objeví, ale teď mě zajímá, co k tomu řeknou kolegové. A potom jistě budeme ještě vyjednávat, než půjdeme všichni na prázdniny koncem července by měla být zpráva hotová pro překlad, abychom mohli v září hovořit na základě nového textu, ale teď se každopádně těším na přání a příspěvky kolegů. Děkuji. A nyní Corinne Lepage. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala zpravodajce i veterinárním službám, které každý den odvádějí obrovskou práci, aby ukázali na tyto podvody, i když mají čím dál méně prostředků. Musíme si uvědomit, že tu aféru s koňským masem nemůžeme nahlížet jako jednotlivou aféru, která se nás netýká. Je tam totiž kolektivní chyba. Máme prý nejlepší legislativu na světě na papíře, je to sice pravda, ale je pouze virtuální, protože zde není žádná kontrola, která by umožnila dohlížet na ty, kteří se snaží obejít systém. Je to virtuální legislativa a potom máme tedy část zodpovědnosti, protože jsme se postavili proti označování výrobku v rámci informování spotřebitelů. Máme zde také nedostatek regulace eh, těch kontrolních orgánů. Je zde také střed zájmu a ten by neměl nadále pokračovat v rámci EFSA i v rámci jiných orgánů, které jsou zodpovědny za kontrolu těchto problémů. Nebyly totiž analyzovány údaje o porážce konňů v naší zemi. A je to také chyba, že EFSA nevyslala včasný signál. Odpovědi tedy byly až velmi pozdě uskutečněny. Je zde problém, který umožňuje takovéto podvodné maso integrovat do potravinového řetězce. Netýká se to pouze koňského masa, týká se to i jiných oblastí, například eh, odhalení eh, obilovin, které byly geneticky pozměněny a které jsou eh, zakázány. Máme zde také směrnici 178, která by měla začlenit veřejnost do této kontroly. Měly by se také zakázat obchodování a opačně dražby e, surovin. Musíme tak zabránit e, příštím krizím. Nevíme, jaký dopad by to mělo na zdraví lidí a nevíme ani, jaký dopad by to mělo na důvěru e, spotřebitelů. Evropská komise by měla uh, systematizovat eh, DNA testy a také testy eh, bílkovin, které jsou tedy využívány v potravinovém řetězci. To je, pane předsedo, všechno, co jsem chtěla říct k tématu, které je velmi důležité a které překračuje uh, pouze potravinový rámec, protože je to politické téma, jde zde o důvěru či nedůvěru našich občanů v evropské instituce. Je to důvěra, která je založena na každodenním životě a je to důležité na tom, proto zde jsme schopni kontrolovat eh, tyto otázky potravin a jejich bezpečnost. Děkuji. Děkuji. Bart Stas má slovo. Ehm, eh, eh, Děkuji, pane předsedo úvodní slova paní STD Lange se mi moc líbila. Já si myslím, že opravdu obsáhle vylíčila tento problém a je dobré, že jsme mohli spolu jednat předem a jsem si naprosto jist, že budeme dobře spolupracovat. Nyní k definici. Je opravdu důležité, abychom měli dobrou definici pro potravinové podvody a ona správně eh, zmínila eh, ty dva prvky eh, a to je úmysl a finanční zisk. A je jasné, že členské státy v boji proti takovýmto podvodům hrají rozhodující roli, protože se to dotýká mezinárodních sítí, které jsou nesmírně komplexní a tím eh, snaží cesta k podvodu. Já jsem se předevčírem toho slyšení nemohl eh, zúčastnit, protože jsem byl ve výboru pro eh, kontrolu rozpočtu, ale můj spolupracovník mě informoval a slyšel jsem, že pan Pudle opravdu hovořil o systému včasného varování a že oznámil, že tento eh, systém, který je koncipován pro bezpečnost potravin, že bychom ho za určitých podmínek mohli používat i eh, proti potravinovým podvodům. Know-how, které je k dispozici v členských státech a které se týká eh, práce s tím, to systémem rychlého varování bychom jistě mohli použít jako opatření proti potravinovým podvodům, ale to se určitě eh, uskuteční, až se objeví nějaký skandál. Dobře, kontroly jsou absolutně nutné mezi členskými státy, jsou velice důležité v příhraničních regionech a také, když jde o mezinárodní sítě. Citlivým tématem jsou sankce, to bylo správně řečeno, protože to spadá do kompetencí členských států, ale asi bychom se také měli podívat na to, jak stanovíme přiměřenost těchto trestních, trestních činů. Já jsem eh, slyšel o růstových hormonech eh, u živočišného chovu. E, dokonce e, byly takovéto prohřešky e, trestány trestem odnětí svobody a vysokou pokutou 2000 eur, ale dále je, ještě víme, že se v Irsku dělají velice dobré kroky, jejich činnost je transparentní, o výsledcích se dozvíme eh, eh, na webových stránkách, jak o tom hovořila Ester, jak byly ty skandály s koňským eh, masem. Jednotlivé země vydali doporučení. Kdybychom bývali tato doporučení dodržovali, ubíralo by se to možná úplně jinou cestou. Já se vyslovuji eh, proto, abychom posílili činnost agentury EFSA. Proč bychom v našem výboru nemohli každý rok uspořádat rozpravu se zástupci agentury EFSA, se zástupci generálního ředitelství Sanko, a že bychom řekli eh, se zástupci FAO, že eh, by tyto instituce informovaly o tom, co dělali EFSA i eh, FAO a řekli by, tady jsou oblasti, kde ten vývoj ještě tedy není moc dobrý a tady musíme věci pojmenovat s právním jménem. A politicky bychom mohli eh, vyhodnotit eh, činnost EFSI, to, co dělá opravdu velice dobře a to, co dělají v výborech eh, vnitrostátních parlamentů také. Bylo by dobré, kdyby třeba nějaký člen našeho výboru informoval o tom, že v Belgie provedla EFSA pět inspekcí a potom byl pohnán k zodpovědnosti ministr zemědělství. A jak na to zareagoval reagovaly národní orgány na ta doporučení EFSA, eh, mohli bychom učinit takováto preventivní opatření. A závěrem bych chtěla říct si ester. Myslím si, že bychom měli přemýšlet i organizaci eh, potravinového řetězce, protože čím složitější je tento řetězec, čím více se transportují potraviny přes hranice, tím obtížnější je eh, provádět kontroly a tím snazší je cesta k podvodu. Já se domnívám, všude, kde je to možné, bychom měli zkrátit potravinované řetězce. Má to výhody, eh, znali bychom lépe eh, lidi, kteří se zabývají obchodem, byli by snazší eh, kontroly, kratší cesta mezi producentem a spotřebitelem a to by při eh, opatřeních proti potravinovým podvodům pomohlo. Eh, já jsem se dozvěděl, že se změnila koncepce označování potravin. Doteď nemá nic společného eh, s potíráním podvodů v oblasti potravin, ale když se nám to podaří, to označení původu ještě zpřísnit, Komise se tím zabývá a vypracovává e, studiu studii hodnocení a chce tyto systémy rozšířit. Takže tam, kde existují, jsou návazné body. kdy e, se podaří nějaký podvod odhalit, e, by eh, bylo třeba ho zdokumentovat, mohlo by to být užitečné pro obecné potírání eh, podvodů. To bylo zcela obecně, my si ještě vyměníme celou řadu názorů. Dále. Thank you. Um, most of what... Děkuji. Většina už toho byla řečena, takže nebudu opakovat, eh, co zde zaznělo, jen pár bodů. Děkuji, Ester, za to slyšení, kterého jsme se tedy zúčastnili, ne tedy úplně, ale velké části. Mám poznámky o tom zbytku a bylo to velmi užitečné ohledně hrozeb této záležitosti. Co pro nás udělal ten skandál? s masem. Uvědomili jsme si, že nemáme ty informace, které potřebujeme a v řadě případů jsme vůbec nevěděli, jak tyto informace získáte. Takže bylo to takové školení o tom, co to vlastně je ten systém čestného varování, jak funguje a jak by mohl fungovat lépe. Mé obecné připomínky. Zamyslela jsem se na tom, nad tím opravdu podrobně a nejsem si jistá, zda bychom skutečně měli uvažovat o nové legislativě, ale také nevím, jestli bychom se neměli zamyslet nad novou agenturou. Já si opravdu nepředstavuji nějakou novou obrovskou agenturu zase v budově, ale spíš by to byl nějaký výbor nebo nějaký orgán, který by se pravidelně scházel a veřejnost by o tom byla informována a dívali by se na takové věci, jako je třeba testování, protože je eh, pravda, že s tím pětibodovým plánem, komise vypracovala rozsáhlý testovací program, ale my chceme mít jistotu o tom, že to probíhá pravidelně a transparentně a že my jako parlament eh, na to můžeme dohlížet, eh, eventuálně i ovlivňovat eh, fungování. Alespoň tedy, abychom byli pravidelně informováni o tom, jak to všechno probíhá. A kdybychom to měli, aby to nebylo tedy reaktivní, ale proaktivní, tak by to zajistilo, že poslanci i naši občané by byli ujištěni o tom, že to neponecháváme pouze komisi. Tím nechci říci, že by to komise dělala špatně, ale nemyslím si, že je to dostatečně transparentní a otevřené a nemyslím si, že to dává veřejnosti tu jistotu, která, kterou potřebuje. Někteří lidé by chtěli více regulace a více legislativy. Já si myslím, že by to byl špatný přístup. Využívejme to, co už máme, ale udělejme to přístupnější pro občany. A opravdu musíme pracovat na tom, co zde Ester mnohokrát zmínila v průběhu slyšení ohledně přeshraniční spolupráce, což není ještě plně rozvinuto a je to věc, kterou musíme mít a sice musí to být jasný a transparentní řetězec. Musíme vědět přesně, jak to má do budoucna fungovat. Děkuji. Děkuji a teď kolegyně Angerson, kterou zastupuje paní. Ja, dank u wel. Ik moest eerst even de excuus. Děkuji. Nejprve musím omluvit Martinu Andersen, která nemohla přijít, takže ji dnes zastoupím. Ona, já samozřejmě chceme nejprve poděkovat. Chceme poděkovat za výborný návrh. Některé věci jsou v jádru skutečně dobré, ale také bych chtěla poděkovat za workshop úterní. Bylo to velice informativní o skandalu s koňským masem se již hovořilo. A ať už se jedná o bezpečnost potravin nebo o podvod v oblasti potravinách, prostě nesmí k tomu docházet. Cílem je chránit spotřebitele. A my musíme dostat naší úloze spolulegislativce. a spotřebitel musí vědět, co dostává na stůl. Jedná se o právo spotřebitele, ale není-li možné zavčas bojovat proti podvodu v potravinách vede to k bezpeč- otázkám bezpečnosti potravin s daleko horšími dopady, než pouze postihem pro podvodníka. To už tady e, zpravodajka velice dobře popsala pan Pudli. Hovořil o tomto pětibodovém plánu pana komisaře Borga Vím také, že komise se o to stará a považuji to za velmi dobré, ale bylo by mi milejší, kdybychom eh, měli přizpůsobení stávající legislativy, abychom také měli při ruce legislativní základ, jak moci skutečně proti těmto podvodům bojovat. Jak bylo řečeno, neexistuje žádná jasná definice eh, podvodu s potravinami. Mně by se líbila taková definice, kde hrají roli úmysl a finanční zisk. ale také umyslné zamlčování informací. To by pro mě byl ještě důležitý bod. Domnívám se, že by také bylo důležité, kdyby obchodníci, kteří obchodují s živočišnými výrobky a s masem, museli pracovat s nějakým rejstříkem, s povinností oznamovací. Protože když něco nebude v rejstříku, když dotyčný nebude v rejstříku, nebude mít také právo provozovat odpovídající obchod. Co se týče Rapid Alert System pro eh, potraviny a krmiva, bylo by dobré to rozšířit i na podvod potravinový. To se v současné době děje už jenom občas, především eh, tam, kde mm, eh, se počítá se zdravotními riziky. Mělo by se to rozšířit na obecný podvod a mělo by to zákonem stanovené, aby členské státy a komise měly možnosti konat a jednat. Také se domnívám, že je nutno, mm, aby byli ti, kteří se dopouštějí potravinového podvodu, trestně právně stíháni. Ovšem to je v kompetenci jednotlivých států. Měli bychom však vyžadovat, aby eh, to bylo takové zákonodárství, které bude mít odstrašující účinek. A možná ještě k označování původu. To je dobrý nástroj, jak lépe informovat spotřebitele. Čím lépe je spotřebitel informován, tím méně se nechá podvádět zejména u přísad v mase, je dobré označování důležité, aby se zabránilo podvodu. Když se teď podíváme na, té, na ten skandál s těmi lasaněmi s koňským masem, tak je to přece úplně jasné. Čili zostření, zpřísnění, označování nejenom zde v tomto právním aktu, ale ve všech ostatních právních aktech bychom měli silněji zohlednit toto téma podvodu v potravinách. V současné době jednáme s komisí o zprávě týkající se označování hovězího masa. Myslím si, že bychom se měli skutečně velice přísně držet pozice, kterou jsme doposud měli s ohledem na klonování. Na klonování, protože i tady jsme měli velká rizika podvodu když děláme zprávu k podvodu o potravinách a říkáme, tady jsou velké problémy, tak v jiné zprávě nemůžeme dělat žádné ústupky. Děkuji mnohokrát. Tím jsme vyčerpali seznam stínových zpravodaj. Dostáváme se trochu do časové tisně, proto bych požádal další kolegy, kteří chtějí hovořit, aby se omezili na minutu a půl. Takže Sofie Okolí. Děkuji, pane předsedo. Označování hovězího masa, pane předsedo, to je takový eh, vztah, který máme my spolu už několik měsíců, protože já jsem zpravodajkou pro označování a identifikaci hovězího masa. Slyšela jsem to, co zde říkala paní Liotar, ale my na tom pracujeme a určitě posuneme vpřed i tu agendu klonovaných zvířat. Chtěla bych říct si Esther de Lange, že si opravdu velmi cením její práce, protože to velmi odpovídá mé vizi věcí. Proč došlo k tomu podvodu? Nejedná se o problém veřejného zdraví, jedná se o kvalitu, o problém jakosti. A v této oblasti jsou ty kontroly nedostačující. A ty postihy byly rozhodně nedostačující. Ve Francii jedna Maminka, která několikrát ukradne biftek eh, v supermarketu, je postižena, potrestána mnohem více než podnik, který se na jeho Francie dopustil potravenového podvodu. To je skutečně nepřijatelné. My musíme k tomu přistupovat mnohem tvrději, pokud jde o jakost masa a také o ty sankce. Chtěla jsem také říci, že autokontrola kterou jsme navrhli na začátku v potravinářském průmyslu, se neosvědčila. A důkazem je, že došlo k několika skandálům, nejen u masa, ale i u jiných věcí, takže teď je nutné, abychom vytvořili rámec pro tyto kontroly jakosti. Je také nutné, abychom vypracovali posílený rámec pro obchodníky, protože obchodníci nejsou dostatečně podle mého názoru regulováni. Musíme také hovořit o původu masa eh, v polotovarech a hotových jídlech eh, a také musíme hovořit eh, o kvalitě výrobku, dnes to vypadá tak, že máme co nejnižší ceny potravin, protože krize <laughs> krize tlačí ceny dolů a lidé nedávají pozor na to, co jedí. Děkuji. Starosí. Děkuji, já děkuji paní zpravodajce, protože se pustila opravdu velmi, do velmi širokého tématu, které zajímá všechny evropské občany. Stručná otázka. V názvu se hovoří také o potravinové krizi a já nevím, rozšíříte ještě tu zprávu, bude tam také otázka plítvání potravinami, protože to je také věc, která je velmi zajímavá a významná. Plně souhlasím s paní Lepáš a s ostatními. My jsme v evropské legislativě nechali velké mezery, pokud jde o označování a také o made in. Dnes kdokoliv může dovážet z jakékoliv země, země produkty, pak je zabalí, ne že by je tam produkoval, ale zabalí je eh, v Itálii a prodává je jako made in Italy nebo made in France. To jsou tedy podvody, které jsou téměř neidentifikovatelné a jde to přes celý ten řetězec od výrobců přes eh, dopravce, obchodníky a tak dále. Uh, Označování, to je důležité, protože tak eh, občany vědí, co jedí. Uvedu eh, jeden příklad. Já jsem se díval na eh, jahodovou příchuť. Ta se skládá z 50 chemických látek, které nemají s jahodou vůbec nic společného. Je to 50 látek, které jsou potom označeny jako aromata na té etiketě. Žvíkačka. Žvíkačka. Člověk si myslí, že je to prostě z gumy, z přírodní gumy. Ne. Dneska z 90,9% se to vyrábí synteticky z ropy. A my to nevíme. 99% lidí to vůbec neví. Zoba? Děkuji, Renáte Zome, děkuji. Tak to bude mít ale spotřebitel radost, když se budou uvádět veškeré přísady i aroma. A obal tím bude plný. Abych zůstala u označování potravin, milá kolegyně Liota, chtěla bych upozornit na nařízení o informování o potravinách. Je to v rámci realizace a důkladně se tu zkoumá označování masa a nyní požadovat ještě zpřísnění něčeho, co bylo dohodnuto, to by zacházelo příliš daleko. Kolegyně Gerling říká, ne, musíme vystačit s tím, co máme, jakou legislativu pro potraviny. Musíme si uvědomit, že nemůžeme vydávat stále nové zákony a pořád bude docházet k podvodům a nový předpis tomu nezabrání. Provádí se nesprávné označování, sfalšuje se tedy ta etiketa a hned vznikne nějaký skandál a podvod v oblasti potravin. Já pokládám za nejdůležitější v této souvislosti, že bychom měli vyzvat členské státy, aby harmonizovaly trestní právo v této oblasti. Není možné, že v jedné členské zemi eh, se někdo dopustí eh, podvodu eh, v potravinách a je tvrdě potrestán a v jiném státě dostane ošklivý dopis. To je k smíchu. Musíme jim zakázat výkon povolání. Nesmí v takovémto případě působit v potravinářství. musí se to stíhat vysokými trestními testy, eh, jinak eh, neodstrašíme lidi, aby se pouštěli do takovýchto podvodů. To bych chtěla mít také eh, v této zprávě, která je jinak podle mého velice dobrá, milá Ester, ale musím se omluvit, protože už mám vlastně celou půl hodinu jiný termín. Dobře, dospěli jsme ke konci seznamu a nyní bych chtěl dát slovo komisi. Paní Testory vystoupí za komisi, prosím. Já jsem expertem přes podvody. To tady mám svého experta, který je odborníkem na podvody. Děkuji, pane předsedo je těžké nahradit, zastoupit paní Testory. Především tedy tu její vášeň. Rád bych paní Delange řekl, že plně sdílíme její obavy. A tato zpráva přichází opravdu včas, protože už asi 15 let čelíme různým potravinovým podvodům většího či menšího rozsahu. Bohužel jsme v minulosti postupovali spíše reaktivně, ale pan komisař Borš eh, vzal eh, tu krizi s koňským mesem v úvahu, reagoval na to a vytvořil ten pětibodový akční plán, jak už jste o tom hovořili a jak jste s ním o tom také osobně diskutovali. Problém definice podvodu, to je samozřejmě právní problém. My to nemáme v naší legislativě. V General Food Law máme článek, který říká, že legislativa v oblasti potravinářství chce předcházet eh, potravinovým podvodům, falšování potravin a dalším praktikám, které by mohly uvést spotřebitele v omyl. Takže to není skutečná definice podvodu, ale je to právní základ, který nám umožňuje zakázat podvody. A samozřejmě sdílíme stanovisko paní Delange ohledně úmyslu a zisku. Připomínáme si ten problém E. coli, to bylo, to nebyl vlastně podvod, bylo to velmi nešťastné protože to způsobilo úmrtí 55 osob, především v Německu, ale nebyl to podvod. Zde je to podvod, který nemá dopad na zdraví, je to podvod v označování, podvod na spotřebitelích, ale je to podvod s velkým výnosem, protože to koňské maso, které eh, bylo v těch eh, lazaních, které byly označeny jako hovězí lazaně, tak eh, to kuňské maso stálo třikrát a čtyřikrát méně, takže to byl velký zisk pro ty, kteří se podíleli na tomto podvodu. Díváme se na to, jakým způsobem bychom měli mít stanoven právní základ pro definici podvodu, protože v návrhu textu o oficiálních kontrolách, který byl nedávno přijat a který se dostal také k vám do tohoto výboru, pane předsedo, tak tam je možnost posílit informatické systémy, především systém RAS, Rapid Alert System, systém včasného varování pro potravinové podvody, aby se do toho ty podvody začleněny, protože dnes se tento systém z právního hlediska týká pouze závažných rizik pro zdraví živočichů či lidské zdraví. Takže bylo by třeba najít nějaký právní systém a zaměřujeme se také na systém těch obchodníků. Je pravda, že dnes skutečný obchodník, tedy, který má pouze počítač a který kupuje nějaké produkty a pak je dále prodává, ať je to maso nebo cukr nebo obilí, samozřejmě ten člověk jenom spekuluje, ten nevidí ani to zboží, vůbec s ním ne- nemanipuluje, tak ten má takovou nejednoznačnou právní pozici. Některé členské státy registrují, jiné ne. A my se to právě teď snažíme vyjasnit. Další bod, který chceme rozvinout, který je v tom akční plánu, to je otázka trestní a soudní spolupráce. Uh, Máme Europol a Eurojust, kteří jsou kompetentní k tomu, aby harmonizovali policejní vyšetřování, vyšetřování státních zástupců v členských států. Je to velmi citlivé, je to velmi složité, je zde spousta pravidel, ale my ponecháváme na Europolu koordinaci tohoto vyšetřování, aby, jak říkala paní Okony, když se objeví nějaký podvodník v jiném členském státě, aby mohl být v tom jiném členském státě stíhan. Je to důležité, aby na jednotném trhu mohli být eh, podvodníci stíháni, ať už se nacházejí kdekoliv a ať už byl ten podvod spáchan v jakémkoliv členském státě. To je otázka policejní a soudní spolupráce, kterou samozřejmě musíme rozvíjet a my kvůli tomu spolupracujeme s Europolem. Finanční postihy, byste o tom hovořili, to je velmi důležité. Víte, že je to oblast, ve které členské státy si velmi žárlivě střeží svoje kompetence. Členské státy vždycky odmítaly, aby komise v jakékoliv oblasti, tedy s výjimkou životního prostředí, členské státy vždycky odmítaly, aby komise navrhovala nějaké výše pokut nebo délku odnětí svobody. My v tom nařízení o oficiálních kontrolách uvádíme, že ty sankce musí být nejenom odstrašující, ale minimálně musí být ve stejné výši, jako byl ten zisk z toho podvodu. Paní Okuny o tom také hovořila, aby byla zajištěna přiměřenost, jak tady říkala eh, paní Okony, ta paní, která ukradne v supermarketu biftek a přiměřenost na druhé straně mezi podnikem, který se dopustí potravinového podvodu. Je to velmi citlivý problém, který by mohl být vyřešen v rámci toho budoucího evropského prokurátora. Ale dnes je to skutečně velmi citlivá otázka, kterou musíme řešit s členskými státy, ale my o tom hovoříme v tom našem budoucím nařízení o oficiálních kontrolách. Někteří z vás zmínili také problém kontrolních plánů, které tedy musíme rozvíjet. Ano, my to uděláme. V tom budoucím nařízení o kontrolách máme také možnost, eh, aby komise prosadila a požádala členské státy, aby tedy měly tyto plány, protože zatím to máme jenom jako doporučení. Kontrolní plány o testech DNA, to jsou plány, které si vytvořily všechny členské státy. Protože jsme ale byli v systému krize, tak eh, chceme mít právní možnost eh, po konzultaci s členskými státy povinně uložit členským státům tyto kontrolní plány na testování různých potravinových podvodů. Víte, že jich je celá řada v různých oblastech, eh, mohou to být podvody kdy se jeden produkt nahradí jiným, mnohem levnějším, jako, to bylo, jako tomu bylo u toho koňského masa. Někdy olivový olej je nahrazen řepkovým, ale je zde i celá řada podvodů s označováním se jménem třeba biologické produkty, organické produkty, anebo názvy těch drahých produktů. Samozřejmě zisk je důležitý prvek tohoto podvodu. Děkuji panu Stasovi za jeho chválu ohledně Evropského veterinárního a potravinového úřadu. To je důležitý orgán, protože kontroluje, jak členské státy uplatňují své plány na boj proti podvodům. Dnes jsme dobře vyřešili problémy mikrobiologické Eh, kontaminace, salmonella, E. coli a tak dále a členské státy a podniky vědí, co mají udělat, aby se vyhnuli těmto nákazám. Občas se objeví problémy, to je pravda, ale vyřešili jsme také legislativu ohledně chemického znečištění, tam jsou maximální limity pro zbytky pesticidů a tak dále. Také zde víme, co máme udělat, abychom se jim vyhnuli, ne vždycky se to možná dělá, ale pokud jde o podvody, tak tam Máme před sebou ještě spoustu práce a proto pan komisař Borš chtěl tedy utvořit tým pro boj proti podvodům v rámci generálního ředitelství Sanko. Tento tým bude pracovat s členskými státy, bude koordinovat eh, toto šetření a výzkum v oblasti eh, podvodů, bude spolupracovat také třeba s OLAFem, s generálním ředitelstvím pro zemědělství, pro podnikání a tak dále a s různými agenturami Europol, Eurojust a tak dále. To je velmi důležité, protože vidíme, že ta práce je jinak roztříštěná mezi inspektory v oblasti zdravotnictví, mezi policií, a celnicemi a potom na druhé straně justicí, státními zástupci. A tam je třeba, abychom tyto tři oblasti propojili, aby společně pracovali, protože teď v rámci jednotlivých členských států i v rámci celé Evropské unie, protože dnes bohužel je to velmi rozčištěno, je nutné, aby všichni začali pracovat společně. Je to velká oblast, která se před námi takto otevírá a souvisí to samozřejmě s dalšími věcmi, Pan Rossi hovořil také o plítvání potravinami, to je také důležitý prvek. Označování také. Čím podrobnější jsou ty etikety, čím jasnější jsou etikety, tím je obtížnější dopustit se podvodu. Ale pan komisař Borš se zavázal k tomu, že předloží zprávu v říjnu o označování původu masa jako složky potravin Udělá to ve spolupráci s našimi kolegy z Generálního ředitelství pro zemědělství, kteří jsou zodpovědní za označování čerstvého masa s výjimkou eh, hovězího, to už je zajištěno, takže eh, skopové, vepřové, drůbeží a tak dále. To musí tedy vytvořit naše kolegové eh, z Generálního ředitelství pro zemědělství u toho čerstvého masa a my zase budeme zodpovědní za označování masa, které je použito jako složka potravin, například lazaní a tak dále. A mělo by to být tedy na podzim, mělo by to tedy přijít do vašeho výboru. A to je zatím, pane předsedo, vše, co můžeme dnes říci. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A na závěr dostane na minutu slovo paní zpravodajka. Ano, nechci, abyste se eh, dále trápili, protože kolegové mi položili celou řadu otázek a my budeme spolupracovat v nadcházejících týdnech, abychom měli tedy dobrou zprávu. Paní kolegyně Esther Lange působí přesvědčivě, takže nikdo neměl odvahu ještě něco doplnit. 18. září budeme diskutovat o této zprávě v Envy. 27. Eh, září je lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů. 5. listopadu budeme hlasovat. 5. listopadu. Tady už jsou nějaké výpadky, takže ještě jednou 5. listopadu a Hlasování na plenárním zasedání ještě nebylo stanoveno. Děkuji tedy za tuto diskuzi a teď přejdeme k bodu 19 investice do zdraví. A nyní bych chtěl eh, nejprve dát slovo eh, eh, k paní z generálního ředitelství. Děkuji, pane předsedo, děkuji, že máte na pořadu jednání tento bod. Proč voláme po tomto bodu? Chceme trvat na tom, že je důležité chápat zdraví nejenom jako nákladovou záležitost, jako výdaje v vnitrostátních rozpočtech, ale je to eh, důležitá oblast, která přispěje k našemu zdraví. Je to součást evropského semestru. Před několika týdny eh, vydala komise specifická doporučení a nyní 11 členských států eh, se zabývá těmi doporučeními v oblasti zdraví. Komise vyzývá členské státy, aby e, přeskoumali reformu svých systémů a zajistili jejich nákladovou efektivnost. Proč hovoříme o tom, že tyto systémy musí být nákladově efektivní? Přejeme si mít takové systémy veřejného zdraví, které budou fungovat efektivně a budou e, umožňovat přístup k e, zdravotní péči o vysoké kvalitě. Je to eh, odpovědnost eh, byla na straně členských států zařízení těchto systémů, ale eh, to je pase. My se domníváme, že to má důležitý dopad na ekonomiku, na rozpočty členských států a v důsledku toho i na ekonomiku ostatních členských států. Eh, definujeme to jako samostatnou hodnotu, ale je také zásadní složkou vedoucí k hospodářskému úspěchu. Výdaje v oblasti zdravotnictví, pokud jsou oprávněné a efektivní, eh, pod a ve prospěch pacientů přispívají k sociální údr- soudržnosti a k rozvoji hospodářství. V DG Sanko jsme připravili tento dokument, který se nazývá Investice do zdraví. A byla bych ráda, kdyby si ho přečetli všichni poslanci Eh, protože je to opravdu velice dobrý dokument, který prezentuje investice do zdravotnictví jako trojuhelník. Za prvé, když investujeme do zdraví, dosáhneme udržitelnosti zdravotnických systémů a tím pádem to vede k lepší fiskální konsolidaci členských států. Je naprosto jasné, že ty výzvy, kterým čelí naše zdravotnické eh, systémy jsou velké, eh, rostoucí eh, populace, eh, je tu větší poptávka, stoupá poptávka také po inovativních a drahých nových technologiích a k dispozici máme méně zdrojů. Musíme konsolidovat rozpočet pro zdravotnickou péči. Musíme tedy usilovat o efektivitu a musíme také zajistit, když navrhujeme nějaké úspory eh, v rozpočtu pro zdravotnictví, tak to nemají být eh, eh, úspory jen pro úspory, ale musíme sledovat dlouhodobé cíle. Co tedy dělá komise. Za prvé je to implementace eh, směrnice o přeshraniční zdravotnické péči, která nám poskytne více informací o tom, jak se řídí tyto systémy a umožňuje více eh, výměn informací a eh, klinických poznatků také pomáháme členským státům, aby si vyměňovali zkušenosti a združili e, své poznatky e, v prvním hodnocení. Chceme zajistit, abychom tedy postupovali e, společně a chceme pomoci členským státům, aby eh, mohli poskytovat expertní poznatky a také spolupracujeme eh, s kolegy, kteří jsou zodpovědní za strukturální fondy, abychom členským státům pomohli, aby ve svých eh, národních programech Eh, prokázali, že jsou investice do zdravotnictví efektivní. Druhou prioritou, která je uvedena v našem dokumentu, je eh, lidský kapitál. Když budeme eh, investovat do zdravotnictví, budeme mít lepší lidský kapitál. Nedostatek zdraví vede k výpadkům na pracovišti a to znamená, že 3 až 6 pracovní doby a to se rovná asi 2 HDP takovému to výpadku. Když se zlepší zdraví eh, pracujících, tak se eh, zlepší eh, možnost, aby efektivně pracovali a povede to tedy k lepším hospodářským výsledkům. Investování do zdraví, do lidského kapitálu vede tedy k podpoře veřejného zdraví. Přesto se domníváme, že se členské státy příliš eh, zaměřují na vlastní léčbu a ne tolik na eh, prevenci. A eh, my jsme skonstatovali, že tu jsou určité nevyváženosti. Když investujeme eh, do zdraví, eh, je tu určitá nevyváženost, ale ta nevyváženost je důležitá, protože chceme dosáhnout sociální soudržnosti. Eh, ta nevyváženost znamená plítváním lidským potenciálem a vede to také k eh, hospodářským ztrátám. Je důležité, abychom zachovali jednu ze základních hodnot evropské společnosti a to je eh, všeobecný přístup eh, k bezpečným zdravotnickým službám pro veškeré obyvatelstvo a to v vysoké kvalitě. Závěrem bych chtěla říct, si, když podpora zdraví a efektivní zdravotnictví ekonomické systémy eh, eh, budou nazírány z ekonomického hlediska, to neznamená, že bychom eh, nepřikládali tu správnou hodnotu zdraví, ale chápeme to jako značnou ekonomickou hnací sílu. Děkuji. Kolega Petrle se hlásil slovo, prosím. Na začátku, da nepozdravljam. Děkuji, pane předsedo. Musím už eh, od začátku říci, že všechny iniciativy komise jsou vítány. Ačkoliv já se na to dívám trošku skepticky, ale dvě věci mě těší. Jedna otázka se týká boje proti rakovině a také to, že na žádost parlamentu komise otevřela tuto novou frontu, která zlepšila naši účinnost boje proti rakovině. A další věc, která mě těší, je ta iniciativa, o které zde dnes hovoříme. Vítám to z filozofického hlediska, jsem velmi rád, že zde komise vychází z těchto hodnot. Zdraví nemůže být něco, co dodáváme lidskému životu. To musí být eh, výchozí bod. Zdraví nemůžeme nahlížet jako nějaké odvětví, to je zásadní otázka. Stačí se podívat eh, na to, co se děje s lidským zdravím, nejen v takových eh, oblastech, jako je rakovina a tak dále, ale i jiné oblasti ta krize zdravotnického systému podle mě bude trvat déle než hospodářská krize. Doufáme, že finanční krize už i v těch nejproblematičtějších zemích se začíná blížit eh, ke svému závěru. Ta vzájemná závislost, eh, která se projevila i ve finančním systému, se uplatňuje i ve zdravotnictví. Já vím, že zde máme subsidiaritu a musíme dodržovat smlouvy, ale jsou věci, které není možné vyřešit pouze tím, že odkážeme na článek ve smlouvě, který říká, že zdravotnictví je v rukou členských států. Není možné, aby členské státy takovou tu otázku vyřešili sami o sobě. Tuto otázku můžeme vyřešit pouze na vyšší úrovni a já jsem velmi rád, že komise tyto věci zdůrazňuje. Když vidíme úsporná opatření také v oblasti zdravotnictví, tak členské státy jsou právem kritizovány, že se často jedná opravdu jen o ty úspory, které nejsou doplňovány žádnými politikami, které by podpořily kvalitu zdravotnické péče, udržitelnost zdravotnické péče a v konečném důsledku také lidský kapitál. A to je podle mě zdroj nové přidané hodnoty, když uznáme, že když budeme zpracovat společně, můžeme toho dosáhnout mnohem více. Pouze tím, že budeme lépe uplatňovat stávající znalosti, když budeme více zdůrazňovat excelentnost, tak si myslím, že bychom v Evropské unii mohli fungovat mnohem lépe a mohli bychom také omezit rozdíly mezi námi. Myslím si tedy, že je to velmi důležitá iniciativa a není to z mé strany politický kompliment, je to věc, která podle mě je koncepčně správná a dobrá a myslím si, že je opravdu dobře, že se zaměřujete na podporu a prevenci, to je velmi důležité. Já už jsem mnohokrát říkal, že bychom měli mít ministerstvo prevence v členských státech, protože když investujete do prevence, tak eh, se to paradigmaticky změní. Musíme investovat více do prevence, protože to je podle mě ta nejlepší možná investice. Děkuji. Jolanta. Děkuji Jolanta Hübner a potom Karel Schlüter. Děkuji, zdůrazňuji to též, co právě říkal kolega. Podle mě investování do zdraví znamená otočení priorit, především vzdělávání v této oblasti, boj proti různým zlozvykům a profilaktika. To je ten základ pro zdravou společnost v Evropě. Teprve na druhém místě můžeme hovořit o tom, jakým způsobem dosáhnout toho, aby se zlepšily struktury a systémy zdravotní péče, které fungují v jednotlivých členských státech. Ale zde především bych zdůraznila výměnu nejlepších postupů. O tom hovořil také kolega a hodně jsme to zdůrazňovali i v našem výboru, že přístup k odpovídajícímu systému léčení to je také často výměna mezi zdravotnickými službami jednotlivých států, pokud jde o nejlepší postupy léčení. Důležité také je ověřit, jakým způsobem se srovnávají rozdíly v poskytování zdravotnické péče a v přístupu ke zdravotnické péči. Především pokud jde o tu, řekla bych, o to lékařství vysoké kvality, často se jedná o nemoci, které jsou neléčitelné nebo jsou na hranici neléčitelnosti. A já bych zde stanovila priority. Pro mě je prioritou to, co zdůrazňoval kolega. Prevence, znovu prevence. Všechno to, co děláme proto, aby příští generace nemuselo, nemusela využívat zdravotnické služby tak mnoho, jako ji využíváme my, protože někteří mají zlozvyky. Děkuji. Děkuji, nyní pan Šlüter. Jsem velice rád a jsem eh, rád, že také spolupracujete s DG Enterprise, které chtějí vlastně zničit eh, eh, zdraví, protože chtějí povolit různým látkám na, na, do oběhu na trhu a tak zničit to zdraví. Já nemůžu bych chtěl říci, že to nemůžeme eh, podpořit a eh, výbor pro životní prostředí diskutuje o posíletí. Eh, je tu tedy nesrovnalost mezi jednotlivými institucemi a můžeme to tedy společně napravit. Já se také domnívám, že je toto tež jako víceletý finanční rámec a trojka máme na pomoci nakládání prostředků, ale já se domnívám, že potřebuje potřebujeme tedy tu společnou politiku a také eh, co se týče mechanismu inovací, jak eh, zachovat peníze ve zdravotnictví. Eh, myslím, že tu jsou inovační mechanismy na podporu Eh, nových eh, léků, které ještě neexistují, nebyly vyvinuty, omezené eh, zdroje mohou mít obrovský dopad, výzkum antibiotik a také se domnívám, vám, jak obecně se díváme na společnost, dochází k neustálému růstu a stresu na eh, pracující eh, na planetě a to má dopady na zdraví. Eh, já bych byl abych, proto abychom snížili spíše pracovní dobu a nezvyšovali produkci a můžeme tedy eh, lépe využívat zdroje a vytvářet více pracovních příležitostí. Vím, že je to na jinou diskuzi, ale chtěl jsem to zde říci. Děkuji, Karl Štrit. Šlitr a pokud chcete, můžete ještě zareagovat na eh, ty otázky, které tu zazněly, prosím. No, eh, Děkuji. Pár věcí, protože máme jen pár minut. Velmi si cením toho, co říkal pan Peterle o subsidiaritě. My všichni dodržujeme, respektujeme subsidiaritu, ale souhlasím s Aloisem, že nevyřešíme ten problém, tu otázku zlepšení zdravotnických systémů v členských státech, pokud nedáme dohromady zdroje. Takže pracujeme s členskými státy. To, co říkala paní Hibner, já s vámi souhlasím. Podpora zdraví a prevence nejsou dostačující, když se na to podíváme na úrovni členských států, takže to je také naše bitva. A potom to, co říkal pan Schleiter, je pravda, že je to společná bitva, ale ten náš dokument eh, investice do zdraví, to je dokument komise, která tímto uznává, že investice do zdraví nejsou nákladem, ale skutečnou investicí. Pokud jde o větší produktivitu a lepší pracovní sílu, tak my se snažíme bojovat proti eh, absencím v práci z důvodu nemoci. Když budou eh, pracující zdraví, tak budou moci tu svoji běžnou práci vykonávat lépe. To znamená, že se nebude zvyšovat jejich produktivita, ale budou prostě lépe pracovat, protože budou vykonávat svoji běžnou práci. Děkuji. Byla to velmi zajímavá výměna názoru. Děkuji mnohokrát, paní Testory. Zdá se, že celá řada kolegů právě ten dokument čte, abych se býval přál, abych tady bylo dnes víc, protože to by si ten dokument zasloužil, ale jistě budeme na něm dále pracovat, protože je to nesmírně důležité téma. Téma zdraví, protože zdraví máme jenom jedno. Ale většinou si to uvědomíme, až když ho nemáme. Další bod, se eh, sejdeme se výjimečně ve Štrasburku 4. července od 9 do 12 hodin. Oba ti kolegové, kteří zde ještě zůstali, prosím, vezměte si sebou hlasovací kartičky. Asistenti, prosím, upozorněte eh, své šéfe, aby si brali sebou hlasovací karty. Bude se hlasovat a také od 10. července to bude také hlasovací maraton. Tady v parlamentu budeme hlasovat o směrnici tabákové a pravděpodobně o zdravotních zařízeních a dalších věcech. To znamená, že to jistě nebude nutné, eh, nudné. Včerejšek to byl jenom taková ochutnávka toho, co nás čeká. Takže eh, rozhodně si na 10. nic neplánujte a 4. července se sejdeme ve Štrasburku. Tím pádem ukončuji naše zasedání. Přeji vám šťastnou cestu domů a eh, šťastné hodiny až do příštího týdne.